Right. Everybody, if we could take our seats. Usaďte se, prosím. Zastrčte si hlasovací karty do přístrojů. If you could put your cards in where... Prosím vás, vložte hlasovací karty do přístrojů. Budeme hlasovat o tom, jak jste spokojeni. Budeme testovat hlasovací přístroj. Mají všichni hlasovací karty? Vidím, že někteří lidé drží karty v ruce. Mohl byste je zastrčit do hlasovacích zařízení? Zahajuji hlasování, takže prosím vás, hlasujte, pokud máte karty v zařízení. 41, 51, 52. How many is that? 30, 40, 54, 55. Three people missing, is that about right? Ještě tři lidé chybí, ještě tři lidé nehlasovali. Mr. Langen, can you sit down and plug your card in? Pane Langene, můžete se sednout a hlasovat. Has, there's a few latecomers. Ještě někteří přicházejí pozdě. Může Bernet také hlasovat? Right. Robert, we're on a test vote. We're on a test vote, so can you plug in and press a button? Máme testovací hlasování, prosím vás, zastržte hlasovací karty do přístrojů, budeme hlasovat, zkusíme si to, jestli všechno funguje. Hang on, we getting too many now. No, no, it's okay, but, but only 27 has checked, have checked. That the cards in that the people that check. Momentálně hlasovalo 38 hlasujících. Nebo 38 má karty vložené do přístrojů, ale jenom 28 z nich zmáčklo tlačítko. Prosím vás, pokud chcete hlasovat, musíte vložit své hlasovací karty do přístrojů a musíte zmáčknout tlačítko, jinak to nemůžeme otestovat. There's too much noise. Je zde příliš velký hluk. Zařízení je zapnuté. Prosím techniky, aby zapli můj mikrofon, aby mě všichni dobře slyšeli. Okay. We now have 40 cards. Výborně. 40 karet je v přístrojích, ale jenom 30 poslanců hlasovalo. Prosím vás, zmáčkněte tlačítko. Pane Blumere, vy jste ještě nehlasoval. Okay, can I just, for, the, for those that might be confused, I'm hoping... Vy, kteří jste trochu zmatení. Doufám, že jste vložili svoji hlasovací kartu do přístroje. Doufám, že jste zmáčkli tlačítko. 41 poslanců má vložené karty do přístrojů, 34. Mikrofon je zapnutý. Mám používat jiný? Je to lepší? Dobře, omlouvám se, říká předsedkyně. Já jsem žádala techniky, aby mi zapli mikrofon. Výborně, takže už mě slyšíte. Dobře. 44 poslanců má vložené karty, 34 zmáčklo tlačítko. Prosím vás, vy, kteří jste strčili kartu, ale nezmáčkli jste tlačítko, abyste tak učinili. 45 karet, 43 hlasovalo, 44 hlasovalo, ještě někdo nezmáčkl tlačítko. Výborně, to stlačí, nevím, kdo tlačítko nezmáčkl, ale myslím, že můžeme, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme o zprávě Swinburne o Dark Pools, anonymní obchodní platformy. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je, kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 odpadá, takže se dostáváme ke kompromisu K, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu L, pro, OK, už jsme hlasovali. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis M. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis Z. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis N. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O pro. Předsedkyně se omlouvá, omlouvá dílčí hlasování, první část. Předsedkyně říká, nevím, o čem hlasujeme. Dobře, je to rozdělené. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poté druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím, že je to přijato. Takže pokračujeme k pozměňovacímu návrhu 123. 123. Kanfin, kde pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato. Pozměňovací návrh 124 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 125 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 126 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis P. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis Q. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis R. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 140 pro, proti, strž, strželi se. Myslím, že to překontrolujeme. Zkontrolujeme 140. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Zamítnuto. Už máme výsledky na tabuli. 21 pro, 24 proti. Pozměvací návrh 141 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale můžeme to zkontrolovat. Kontrolujeme 141. That was, that was tied. I think we had a bit of premature pressing of the button. Zdá se, že zde někdo předčasně zmáčknul tlačítko. Eh, já jsem neřekla, že je hlasování ukončeno, takže to ještě jednou zkontrolujeme. 141. E Nyní hlasovalo příliš mnoho poslanců z EPP. EPP je jeden navíc. Teď je to v pořádku. Je to přijato o jeden hlas. Děkuji. Nyní pozměvací návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 143. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to, pokud chcete. Zkontrolujeme 151, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 16 pro, 29 proti. Pozměvací návrh 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme 166. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijat, zamítnuto, promiňte. Kompromis U, Máte pravdu, originální text, odstavec 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k 164, kdo je pro. Kompromis U byl přijat. To je v pořádku. Kompromis U byl přijat, takže se dostáváme ke 164, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 160. Co je tady za problém? To bylo přijato. A to jsem také řekla, říká předsedkyně. Pozměňovací návrh 165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Je to zamítnuto. Originální text, odstavec 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Originální text, odstavec 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis. Zkontrolujeme to. Originální text, odstavec 22. Zkontrolujeme to. Nebylo to úplně jasné. Někdo zde požádal o kontrolu, takže zahajuji hlasování a je to přijato, měla jsem pravdu. Kompromis V. Dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to. Hlasujeme o druhé části. Hlasovali všichni? Přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 2TV. Kompromis 2TV, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Originální text odstavec 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 178. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Hlasovali všichni? Přijato. Kompromis Y. Hlas, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 190 s ústním pozměňovacím návrhem, který přidává, kde je to vhodné. A to se týká situace firem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 191, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Můžeme to zkontrolovat. Zkontrolujeme 191. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 192. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 19. Pozměňovací návrh 19, první část může být doplněna eh, ke kompromisu B, je to kompatibilní, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 30. Já jsem chtěla přejít na třicítku. What? No, I was... Nevím, co kde zdo spochybňuje. Já, mně se tady píše, že bych měla jít na třicítku a to jsem taky udělala. Předsedkyně má pravdu, to ráda slyším. Pozměvací návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 31 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh kompromis C, kde pro? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovat kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nevím, proč je tu napsáno 42 odporá, to není na seznamu. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Předtokně se omlouvá první část kompromisu F, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část kompromisu F, je pro, proti. Můžeme to zkontrolovat. Zkontrolujeme druhou část elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 47 pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to přijato. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro, proti, zdrželi se. To zkontrolujeme, protože to bylo trochu zmatené. Je to přijato. A jsou zde jenom nějaké matoucí signály některých stran. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém pozměněném textu, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 2 se zdrželi. Gratulujeme zpravodajce. Voilà. Can you clear that? Yeah. Right. Okay, we'll move. Dobře, přejdeme tedy dále. Nyní se dostáváme k položce 14 na našem pořadu jednání. Můžeme pokračovat v hlasování. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2 pro. Kdo je pro? Toto je uh, zpráva pana Kasa, takže uh, návrh 2. Kdo je pro? Proti? Dobře. Všichni už se orientují, víte, kde jsme. Hlasujeme o zprávě Kasa. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 4. Pro? Dobře. Máme tady k tomu um, ústní návrh k bodu 4 tomu, abychom nahradili překážky eh, při zdanění. Vy jste proti tomu? Dobře, takže nemáme k tomu žádný ústní návrh. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 4, tak jak byl v původním textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6. Pro? proti, přijali se, eh, zdrželi se, přijato. Budeme eh, hlasovat o textu jako celku elektronicky, prosím. Pokračujte, pokračujte. Je to přijato 40 uh, eh, pro. Nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení elektronicky. Ještě ne? Dobře. Takže 40 pro, 2 proti. Já vám gratuluji, gratuluji panu Kasovi. Nyní se dostáváme dále k položce 15. To se týká hlasování o zprávě pana Sirpa Pitikainena. Paní Pitikainenová, chtěla byste se ujat slova? Milí kolegové, já jsem chtěla pouze upozornit na uh, návrh 9. Máme k tomu ústní návrh ze strany EPP. Druhá část Eh, budeme hlasovat odděleně o druhé části. Eh, týká se to slov if appropriate. Chtěli bychom je přidat. Já jsem pouze chtěla upozornit na tento fakt. Toto je náš ústní návrh, který navrhuje EPP. Budeme se tím zabývat, až se k tomu dostaneme. Až se dostaneme k tomuto pozměňovacímu návrhu. Takže jste připraveni? Návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 3. Ano, musíme hlasovat o původním textu, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dodat, eh, pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že je to přijato. Zkontrolujeme to, pokud chcete. Zahoji hlasování. Dobře, ukončím. A je to přijato. Nyní se dostáváme k původnímu textu, odstavec 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 9. Ano, budeme se zabývat třetí části, až se tam dostaneme. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní ve třetí části máme tedy ústní návrh ze strany EPP. Eh, chtějí přidat slova if appropriate. Souhlasíme všichni s ústním návrhem? Zdá se, že ano, takže budeme hlasovat o ústním návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, překontrolujeme to. Hlasovali všichni? Dobře. Ukončuji hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? E, nevidím dostatek rukou. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 11 pro. Proti zdrželi se přijato. Odstavec 1 bod 4. Pro. Proti zdrželi se přijato. E, návrh 12 pro. Proti Zdrželi se? Zamítnuto. Bod 5. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Odstavec 1, bod 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. <clears throat> bod 7, kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, dobře. E, návrh 16 je pokryt, takže budeme e, hlasovat o textu elektronicky. Hlasovali jste 35 pro, 5 proti, 5 se zdrželo. Gratuluji. Gratuluji paní Pitikajnenové. ano, kolegové, musíme se rozhodnout, než přistoupíme k hlasování. Ne? Dobře. Jak vám bylo oznámeno elektronickou cestou, dostali jsme požadavek eh, od předsedy výboru pro zaměstnanost, Týkalo se to návrhu zprávy mm, o této problematice a oni zatím ještě neměli příležitost o tom hlasovat. Proto mě požádali, zda bychom zvážili, zda o tom budeme hlasovat my. Potřebuji ale od vás souhlas eh, k tomu, zda chcete hlasovat, vzhledem k tomu, že v jiném výboru se o tom ještě nehlasovalo. Proto vás tedy, eh, se vás tedy ptám, přejete si hlasovat o záležitostech, které jsou ve stanovisku výboru pro zaměstnanost. Týká se to pouze dodatku, eh, pozměňovacích návrhů, které jsou kompatibilní um, a budou v naší závěrečné zprávě. Pokud se proti tomu postavíte, nebudeme o tom hlasovat. Já jsem ale říkala předsed, předsedovi výboru pro zaměstnanost, že tuto záležitost předložím našemu výboru a nebo tě pravidla nám nařizují, že bychom o tom neměli hlasovat, pokud se o tom nehlasovalo dříve. Pane Rabke, chcete se k tomu vyjádřit? Ráda bych si vyslechla pana zpravodaje. A mechanismus, eh, jak bychom to začlenili, je prostřednictvím eh, ústního návrhu. Paní předsedkyně, k tomuto bodu Dovolte mi, abych řekl tři stručné poznámky, i když vím, že to není obvyklé hned před hlasováním mít eh, takovýto příspěvek, nebudu hovořit o samotném obsahu tohoto stanoviska, ale chtěl bych jenom stručně vysvětlit, jak jsem dospěl k doporučením na hlasovacím seznamu, protože pevně věřím, že mezi několika kolegy, ne možná ani tak v tomto výboru, ale v ITRA a REGI. Eh, tam zazněly určité narážky, abych se k tomu rád vyslovil. Dneska na výboru ITRA hovořili o několika pozměňovacích návrzích a musím říct, že principiálně říkám ne těmto návrhům, protože jsem neměl příležitost podívat se na tyto záležitosti podrobně. Chtěl bych mít eh, konzistentní stanovisko ze strany parlamentu a někteří zástupci z výboru ITRE se mnou dnes ráno hovořili a říkali, dobře, možná navrhněte něco mnohem silnějšího, budeme mít lepší základ pro vyjednávání. Takže kolegové, nejen, že máme pozici, nemáme v podstatě žádnou pozici. Nemáme žádnou vyjednavací pozici, to se musíme ujasnit, protože vůbec nic nevyjednáváme. Co můžeme udělat? Můžeme vyslat politický signál, který bude buď silnější nebo slabší. Je to otázka konzultace, dokonce je to ještě méně než konzultace. Například eh, v ESVČ máme možnost odložit určité postupy a můžeme říci radě svá stanoviska poté, co máme stanovisko, ale v podstatě tady je právní základ, kde jsme ani neměli být konzultováni. Takže rada sama vyslovila přání mít stanovisko ze strany Evropského parlamentu, čili otázka zní, zda bychom neměli hlasovat o tom, zda nezměníme právní základ. Nicméně to je v rukou rady, protože rada potom může říct, že máme sice nějaké stanovisko, ale to nás vůbec nezajímá. Čili pokud chceme mít vůbec nějaký vliv, tak bychom měli poslat silnější politický signál. Takže z tohoto důvodu bych vám chtěl sdělit, že navrhuji datum. Eh, vznikl mezi námi určitý kompromis, ale někteří kolegové chtějí jít ještě dál. Mně se to líbí, ale mohu vám říci, že i mezi námi jsou kolegové, eh, kteří to chtějí procesovat do roku 2018, ale mě nezajímá eh, většina. Musíme mít jasnou většinu, takže z tohoto důvodu jsem učinil doporučení, abychom v roce 2018, když já bych si to představoval osobně jinak, tak to datum, které se má stanovit, je 2018. Další poznámka, neměli bychom tento systém pomoci vidět jako takové dárky, které budeme rozdávat před Vánoci. Regionální eh, výbor pro regiony eh, o to žádá, ale my to musíme zamítnout. V podstatě já je politicky podporuji. To znamená, podporuji uhelné regiony, které získaly především podporu nebo získají podporu v roce 2013 až 2014. Nicméně to nemá nic společného s systémem státní, státních dotací. A Poslední věc je tady boj mezi radou a komisí a my musíme být v první linii, musíme skutečně uplatnit to, co chceme my. Je důležité, že vypracováváme stanovisko, ale může se stát, že rada nám nakonec řekne, že to v podstatě ani nezajímá. Rada musí učinit rozhodnutí kvalifikovanou většinou a komise musí říct, si, dobře, stáhneme tento návrh a přijdeme s jiným návrhem. Pokud... Pokud to ne, neudělá, potom eh, musí rada rozhodnout jednohlasně. Znamená to tedy, že komise musí mít příležitost, aby mohla eh, něco změnit, ale zároveň nestratit tvář. Eh, nemůžeme říci, že zůstaneme u tohoto návrhu, který máme a potom se nic nezmění. Je jasné, že jsou kolegové, kteří nechtějí nic změnit, a chtějí jenom říci, Dobře, pokud je o datum 2014, jsme pro, ale ostatní se musí zamyslet nad tím, jak můžeme něco politicky změnit. A já chci, abychom vyslali politický sil, signál, a protože tak budeme mít eh, lepší vyjednávací pozici, ale doposud nemáme žádnou vyjednávací pozici. Stále ještě jsme nevyřešili problém, co uděláme. Arlín má něco proti? místo předsedkyně je proti. Já si myslím, že to je určitý precedens, že v budoucnosti eh, budeme mít stanoviska, která nejsou schválena, eh, když nemá odpovídající výbor žádné jednotné stanovisko. Takže já si myslím, že tento precedens bychom neměli stanovit. Eh, předsedkyně, já si myslím, že jediné, co můžeme udělat, by byly ústní pozměňovací návrhy, ale to neuděláme. Pan Langen. Ano, já se hlásím za EPP. Já bych chtěl místo předsedkyně a zpravodaji dát za pravdu, že nebudeme hlasovat o neschválených návrzích. V pozměňovacích návrzích ekonu máme všechny eh, myslitelné alternativy a dnes ráno proběhlo hlasování, kterého jsem se účastnil ve výboru ETRE e. a toto hlasované bylo, hlasování bylo tak pozdě, že už nemůže být zohledněno. A my nespolu rozhodujeme, my máme pouze stanovisko k nařízení rady a z tohoto důvodu je důležité, abychom měli dostatek času. Pokud to odložíme, potom už nebudeme mít vůbec žádný vliv. Z tohoto důvodu žádám, aby došlo ke zohlednění. Bylo možné zohlednit návrhy ITRE, ale jenom částečně, protože byly schváleny až dnes dopoledne. Je zde stala zásadní otázka a o té musíme hovořit. Zpravodaj předložil ústní návrh týkající se data 2018. My sami jsme předložili návrh týkající se roku 2020, a ostatní také bylo nás více. A otázka je, jestli připustíme, aby pozměňovací návrh kolegy Rabka je, tedy datum 2018, a bylo to nejzaší datum a, a že se o tomto datu bude hlasovat jako první. Potom bychom měli jasnou většinu. A v tomto případě bych řekl, že naše politická skupina bude hlasovat pro 2018. Chci to zdůvodnit. Pan Almunia po intenzivních Eh, přeskumech, eh, odborných i politických přeskumech navrhl rok 2018 a to znamená, že pokud navrhneme 2018, eh, podpoří nás také komise, spíše než kdybychom navrhli jiné datum. A nebylo možné tento kompromis navrhnout písemně, ale pokud se tedy navrhne 2018, potom bych byl ochoten stáhnout své návrhy, které navrhují datum 2020. Já se domnívám, že lidé jsou spokojeni eh, s tímto návrhem a chtějí pokračovat s hlasováním, takže děkujeme panu Langenovi. Doufejme, že to budeme řešit, až se k tomu dostaneme, že to vyřešíme. Nyní tady můžeme hlasovat. Věc, o které se bude hlasovat, je ústní pozměňovací návrh zpravodaje k úvodnímu ustanovení 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Um, it's, it's voted down in each okay. structure. It's the next one. But we are voting 67. Right, this is amendment 67. Návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jitra 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jitra 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže teď 57. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže překontrolujeme. Ale viděla jsem spoustu rukou proti. Všichni jste hlasovali, končím hlasování, takže zamítnuto je to tak. To byla 58. Je to to samé jako 59, ano. Takže pozměňovací návrh 59, kdo je? To bylo staženo, aha, tak ten byl stažen. Nyní pozměňovací návrh 60, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? drželi se schváleno. Dále pozměňovací návrh ITRE, ne. Takže ne. Teď se dostáváme k návrhu ITRE 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 63. Kdo je pro? Šedesát trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže myslím, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 63, ne, pardon, 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto, ale opět zkontrolujeme. Ještě počkejte. Takže prosím, hlasujte, končím hlasování. Takže schváleno. Takže to bylo schváleno. Všechno ostatní odpadá. Bylo to vidět. Bylo to 21 oproti 22. 22 hlasů bylo pro. Takže někteří lidé nehlasovali. Já jsem všechny žádala, aby jste rychle zmáčkli knoflík. Já se omlouvám, pokud nedáváte pozor, neposloucháte, tak vaše chyba. Takže ITRE 87, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 24, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh ne, ten odpadá. Right, next one is amendment 69. Takže další pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. ITRE 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. REGI 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A zbytek odpadá až k 80. ITRE 80. Kdo je pro? Proti nás? Zamítnuto, pardon, 18 to bylo. Nyní stovka ITRE, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73, stažené. 74, kde pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je schváleno, ale zkontroluji. Všichni hlasovali. Tři z vás nehlasovali. Končíme hlasování. Jeden se tam ještě dostal, takže 28 proti, 16 pro. Takže jednou mi paní místo předsedkyně sám bude věřit. Zbytek odpadá. 19 falls. If adopted, rest except IPTRI 19 falls. Oh, it's not four. Okay, sorry. I'm just losing the plot here, that's all. Trošku mi to tady uniká, omlouvám se. Tak jedenáctka, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměvací návrh, dobře, zkontrolujeme, takže hlasujeme o jedenáctce. Dva z vás ještě nehlasovali, tak jeden z vás se přidal a teď máme o dva navíc v EPP. Takže jeden z EPP se odhlásí. Dobře, schváleno. Pozměňovací návrh. 11 je tedy schválen, teď se dostáváme k 19. 19 ani neexistuje, takže 28. Dobře, teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 28. Já se omlouvám, ale tento hlasovací seznam byl narychlo dán dohromady, takže prosím jenom trpělivost, sekretariat odvedl dobrou práci. Takže Regi 28. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. ITRE 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24. ITRE. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. REGI 29. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 125. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti. Zkontrolujeme 78. Zdá se, že jsou zde různé názory v politických skupinách? Ještě dva mají hlasovat, ještě jeden by měl hlasovat. Dobře. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 81, kde je pro? 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRA 108 pro, proti, Pane Langene, prosím vás, zorganizoval byste si své vojáky. Hlasujeme o ITRE 108. ITRE 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Stažen. Regi 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Zbytek odpadá. Přecházíme na pozměňovací návrh 19. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 20 stažen, 21 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 7 pro, Regi 7, Regi 7, kde pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Ještě tři by měly hlasovat. Poslední příležitost Ukončujeme hlasování, hlasování ukončeno a padá to, takže jde to 19.19. 19. Někdo, kdo nehlasoval, mohl rozhodnout. Úvodní ustanovení 3 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Všechno ostatní odpadá až k 26. Takže pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 27 staženo, ITRE 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 10 pro, Regi 10 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další je staženo. Já tady na hlasovacím seznamu máme velmi zajímavé barvy. Takže pozměňovací návrh 46. 46. ITRE. Nějaký problém? Nikoli. Takže ITRE 46. Kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. REGI 13 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Regi 13, hlasujeme o Regi 13 elektronicky. Hlasovali všichni? Ještě dva by měli hlasovat, poslední příležitost, ukončujeme hlasování. 28 proti, 17 pro. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 34, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme dál k 38. Pozměňovací návrh 38 bude pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 16 pro, proti, zdrželi se, Můžeme to zkontrolovat, kontrolujeme regi 16. Jeden z EPP hlasuje navíc. Děkuji. Je to zamítnuto. Regi 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 4 zpravodaje, kde je pro? Na stránce 22. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Všechno ostatní odpadlo. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tady mám modrou barvu. Pozměňovací návrh 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20 od Regi, kde je pro? Proti? Promiňte, to odpadá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 Zdrželi se? Přijato. 48 s ústním pozměňovacím návrhem, který nemám k dispozici. To už nepotřebujeme, protože předtím jsme měli ústní pozměňovací návrh eh, k úvodnímu ustanovení 3. A ten jsme přijeli, takže teď už nemusí být ústní pozměňovací návrh. Takže budeme hlasovat o tom, tak jak to navrhu kolega Klute. Eh, já svůj ústní pozměňovací návrh stahuji.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 ITRE 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Elektronické hlasování o konečném znění textu. Hlasovali všichni? Končím hlasování, všichni jste hlasovali, je to přijato 32 pro, 8 proti, 5 se zdrželo. Na seznamu to není, ale musíme hlasovat o usnesení elektronicky, takže hlasujeme o usnesení. Hlasujeme o usnesení. Nyní hlasujeme o usnesení. Není to na hlasovacím seznamu. A tam je napsáno jenom o textu v pozměněném znění. Ještě jeden, dva musí hlasovat. Končím hlasování. 32 pro, 8 proti, 4 se zdrželi. Pan Rabkaj. Paní předsedkyně, já bych chtěla jenom požádat o to, aby Jednotlivé politické skupiny před hlasováním v plénu se na to ještě podívali, protože zde eh, byly některé nekonzistentní postupy ve dvou nebo třech případech. Možná je to proto, že jsme na poslední chvíli dostali ještě mnoho změn z výboru ITRE, ale jsou zde možná dvě, tři nekonzistentní věci. Je nutné, abychom při hlasování v plénu se toho zbavili. Eh, já bych jenom byl rád, aby se to dostalo do zápisu, ale doufám, že se o tom ještě dohodneme před plénem uděláme s tím, co bude možné, říká předsedkyně. Máme ještě tři položky na našem eh, pořadu jednání, takže neodcházejte ještě. Uděláme si dvouminutovou přestávku. Dobře, usaďte se prosím. Right, we have, we have three items. Máme ještě tři položky na našem pořadu jednání. Doufám, že k ním budeme mít také zpravodaje. Máme zde krátký prodej a určité aspekty eh, svopu úvěrového selhání. Dále máme aplikace určitých pokynů v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a dále nařízení o ratingových agenturách. To bylo přeloženo z dnešního dopoledne. Takže nyní tedy eh, přejdeme výměně názorů o krátkém prodeji a určitých aspektech svapů úvěrového selhání. Ti z vás, kteří zatím ještě konverzují, mohli byste prosím víc ze sálu. My nyní přejdeme k našemu pořadu jednání. Děkuji. Takže prosím, opuste sál, pokud se chcete dále bavit. Thank you. Děkuji. Zatím zde ještě stále není dostatečné ticho. Děkuji, Paskale. Je to první výměna názorů, takže samozřejmě máme možnost si to probrat se zpravodajem. Na úvod by se chtěl omluvit, že vám byl rozdán dokument, písemný dokument, který je, je v podstatě mým stanoviskem, ale kalendář, který jsme musíme naplnit, je velice nabitý, jsou tam krátké termíny, je to nařízení, čili musí být rychle aplikováno a já bych si pak přál, a probírám to nyní se stínovými zpravodaji, abychom měli kalendář, který e, se bude krýt s kalendářem rady, co se týče výměny názorů, které by měly být e, plodné a inteligentní. Takže to je důvod, proč jsem vám nedal ten první dokument, protože ten kalendář je následující. Máte před sebou zprávu, kterou jsem připravil z DG ta má být předložena 22. 23. listopadu. Jenom bych chtěl připomenout kontext návrhu, legislativního návrhu komise, který je někdy z poloviny září. Je tam eh, několik eh, takových vln reakcí, politických reakcí a také ze strany regulátorů, co se týče prodeje na krátko. Eh, v podstatě to první bylo poté, co roku 2. Mm, září 2008 padl trh, kdy finanční trh přijal rozhodnutí, že bude učiněn zákaz takovýchto typů prodeje na krátko, několika titulů. Dále eh, se řešila otázka CDS, čili svopu úvěrového selhání. Eh, což bylo na jaře 2010, eh, určitě si vzpomenete, bylo to v kontextu řeckého dluhu a byla tady celá řada nejrůznějších reakcí, jednak eh, ze strany politiků a regulátorů, kteří se rozhodli opět zakázat tento prodej na krátko. Především v Německu, to všichni víte. A tyto dva momenty, jednak v roku 2008 a jaro 2010, vyvolali potřebu vytvořit evropský rámec, abychom se Eh, vyhnuli eh, pokřivení hospodářské soutěže a aby v podstatě vnitřní trh Evropy eh, nebyl fragmentovaný a nefunkční. To druhé poučení, které vyplývá z těchto dvou zkušeností z tohoto období, potřebujeme více transparentnosti, protože asi se vzpomenete na jaře 2010, několik týdnů jsme se zabývali eh, státním dluhem, státními dluhopisy v některých členských státech a všichni jsme dospěli k závěru, že potřebujeme společný režim, který bude transparentnější, který je budeme moci naplňovat, budeme také moci vysledovat rizika. A komise 15. září prezentovala eh, návrh eh, takového nařízení, která pokrývá několik témat. Pochopitelně to nemůžu vše pokrýt ve své prezentaci, ale první klíčový moment je transparentnost systému. Dále vyrozumění jednotlivých eh, účastníků trhu, rating. Dále Komise chce také lépe eh, vytvořit rámec pro takzvané nekryté prodeje na krátko, kdy si můžete ty půjčky eh, ty půjčky nejsou kryté, protože si můžete půjčit akcie, které jsou měny na prodej. A druhý prvek, o které jsem hovořil, je otázka ESMA což je otázka národního a evropského regulátoru. Takže jsou tady návrhy komise, které v zásadě jdou dobrým směrem. Je tady celá řada reakcí, které mě přijdou zajímavé a chtěl bych ještě doplnit dvě otázky, které nejsou eh, řešeny komisí. Zda Zákaz nekrytého prodeje na krátko, budu hovořit o rozdílu zákazu a potom návrhu, který je, je předložen komisí. Další otázka je CDS, nekrytých CDS, nebo komise chce navrhnout jejich zákaz. Já bych chtěl předložit eh, argumenty, které jsem eh, také předložil stínovým zpravodajům abych vysvětlil to opatření zákazu tzv. nekrytých CDS. To mě v této fázi přijde velice důležité. První pilíř je tedy transparentnost. Ten obecný projekt komise je dobrý, jsou tady dva postupy, které mě přijdou vzájemně doplňující se, jednak je to takzvaný marking, což je označování pokynu k prodeji. Tady v podstatě neustále vidíme, jak probíhá tok eh, těchto prodejů nekrytých nakrátko a já si myslím, že to je velice dobré vidět tyto toky, čili regulátor bude vědět, co se děje. Dále je to otázka vyrozumívání, podávání zpráv, což je také důležité. Tady se budou stanovat limity. Na jedné straně to bude vyrozumění jednou denně, čili jednou denně eh, o půlnoci se poskytnou informace, co se bude odehrávat poté, co se neví, pokud tedy nebude mít ten marking. A další věc je určitý je práh. To znamená, účastníci na trhu, pokud budou pod určitým prahem, tak nemusí podat zprávu. Regulátor potom nemá žádné informace o úrovni rizika, eh, rizika ke možnosti intervence ze strany trhu. Protože tam není ta povinnost podávání zpráv. Já si myslím, že by bylo dobré mít eh, tyto dva postupy, které navrhuje komise. Některé argumenty jdou naopak proti tomuto návrhu. Je to hlavně ten marking, eh, označování pokynu k prodeji. Můj návrh eh, uvádí, že nemůžeme vnutit to označování pokynu k prodeji, například tři měsíce předtím, než bude zavedeno toto nařízení. Musíme vytvořit informa- ehm, infrastrukturu v oblasti informatiky a to bude tedy konkrétně spojeno s tímto takzvaným markingem na trhu to může trvat rok, dva nebo tři, než bude zaveden tento postup. To znamená, že musíme mít podporu ze strany informačních technologií, což je tedy zatím nákladné. Další věc, která se týká těchto, tohoto, této věci je CDS tady nesmíme mít eh, CDS, které se týkají státního dluhu. Vím, že se to týká v tuto chvíli eh, tzv. ratingových eh, společností. V podstatě corporate, těch podnikových, teď se to, ty informace týkají pouze těch podnikových CDS, protože dochází k určité manipulaci. Čili tyto informace se budou podávat jak v případě CDS společnosti, tak státního dluhu. Co je důležité v reálné ekonomice? Pokud dochází k manipulaci tzv. corporate CDS, tak dochází k navýšení ceny CDS. Povede to ke zvýšení úrokové míry zadluženosti podniků, to znamená, za jaké ceny se zafinancovávají a to bude znamenat, že investice budou pro podniky dražší a to bude ovlivňovat například zaměstnanost. Čili musíme sledovat, co se děje na trzích právě v oblasti těchto corporate CDS, aby to nemělo negativní dopad. Druhý velký pilíř je otázka zákazu nebo ne eh, těch nekrytých prodejů nakrátko. Já osobně si myslím, že prodej na krátko jako takový nevyvolává žádné problémy, naopak nekrytý prodej na krátko je více spekulativní s tím druhem. Ale neznamená nic příliš závažného pro finanční trh ani reálnou ekonomiku. A přináší určité výhody Otázka, jestli zakázat nebo ponechat tento druh prodeje. Výhoda této techniky v podstatě bychom měli modifikovat určité praktiky na trhu, ale myslím si, že ta základní technika je spekulativní a já osobně bych to zakázal. Co se týče dalšího Elementu eh, tohoto rámce, tak eh, také podporuji návrh komise, která se týká sankcí, které jsou navrženy dnes. Neexistuje žádný harmonizovaný systém sankcí na evropské úrovni, takže si myslím, že zapotřebí zavést určitý rámec. To, co navrhuje komise, to znamená sankce, finanční sankce a také povinnost odkupovat eh, akcie, tomu se říká takzvaný buy-in, náhradní kopie, takže to jsou dva pilíře sankcí, které jsou navrženy komisí, také v USA. Nevím, jestli chceme naplňovat stejný cíl jako USA, ale v roce 2008 vlastně od té doby došlo k výraznému snížení problému um, prodeje akcí. Dále otázka CDS státního dluhu. Komise nenavrhuje, abychom je zakázali ze stejného důvodu, tak jak eh, navrhuji v případě nařízení CDS Corporate, čili tyto CDS státního dluhu měli bychom postupovat následujícím způsobem. Potřebujeme velké finanční investice a CDS pokud zvýšíte cenu CDS, tak to nutně zvýší cenu půjček úrokových eh, sazeb. Takže já si nemyslím, že to odůvodňuje, abychom měli finančního aktéra, který eh, bude eh, nutit stát, aby si koupil, odkoupil CDS buď eh, máte nějakou, nějaký dluhopis, buď ten dluhopis máte nebo nemáte, čili tady potom vzniká riziko nesplácení, čili není potom možné si toto CDS ponechat. Někteří možná odpoví, že toto riziko není pro stát, ale spíše pro podniky. Jsou tady ale jiné finanční nástroje. Řada lidí chce finanční inovace. Já si myslím, že ta inovace už existuje, ale neměli bychom postupovat cestou akvizic CDS státních dluhů, protože ty jsou velice specifické. V podstatě, pokud máte příliš kupujících, tak se zvýší cena a potom stát musí uhradit zvýšení státní dluh. Čili to neodpovídá eh, na eh, nástroj, který by měl mít eh, stát. Musíte se krýt proti jiným rizikům, které jsou spojené s jinými činnostmi na finančním trhu. Čili jsou tady i jiné finanční nástroje, které jsou použitelné. Čili já bych žádala, aby ty nekryté CDS byly zakázány. Další věc, ta určitá rovnováha, která byla nastolená komisí v tomto návrhu mezi ESMA a národními orgány dohledu, je konformní. Existuje možnost, aby ESMA harmonizovala systém těch národních systémů, to znamená, to bude skutečná evropská harmonizace, pokud je to nutné, nebo existuje stále možnost, aby stát dělal více než to, co v konečném důsledku bude navrhovat nařízení. To znamená, že tady bude princip subsidiarity, který bude ambicioznější než samotné nařízení. Čili já si myslím, že Eh, ta rovnováha, kterou nastavila komise ohledně ESMI, je dobrá. A některé členské státy chtějí oslabit ten klíčový moment tohoto nařízení a Evropský parlament by měl eh, přijmout rozhodnutí, které přijal v jiných eh, předešlých textech. A budeme někdy v prosinci, potom určitě v lednu a v únoru vyjednávat na toto téma s Evropskou radou. Chtěl bych eh, vám poděkovat, chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými jsem se bilaterálně setkal a doufám, že jako v případě jiných eh, dokumentů budeme dále úspěšně spolupracovat. Mnohokrát děkuji. Nyní předám slovo stínovým zpravodajům nejdříve Marku za EPP. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za to, že nás kontaktoval včas a že hovořil se stínovými zpravodaji, to velice vítám. A já doufám, že tento způsob spolupráce bude trvat až nadále, až do konce. Jenom předběžná poznámka, která se vždy eh, opakovala při vyjednávání a to je otázka, zda to všechno potřebujeme. na trhu něco vzniklo. To jsou určitě velice napínavé produkty, ale otázka je, kdo potřebuje tyto produkty. Já jsem slyšel mnoho zajímavých odpovědí. A podle definice, a záleží na definici, co je krátký prodej, co je nekrytý krátký prodej, dochází k prodeji něčeho, co někdo vlastně vůbec nevlastní Ehm, a to je přesně něco, co chceme přísněji regulovat nebo nějak spochybnit. To je napínavá otázka, kterou se musíme zabývat. A já jsem se narodil ve stejném městě jako Bertolt Brecht a otázka je, jestli eh, větší eh, zločin je přepadnout banku nebo zřídit nějakou banku. A když jsme hovořili o tomto tématu, tak eh, jsem si tuto otázku několikrát kladl, co je vlastně větší zločin z těchto dvou možností. Já si myslím, že k tomuto tématu bychom měli přistupovat odpovídajícím způsobem. Spravodaj položil některé otázky, na které nemám jasný názor, ale pokud se podívám na to, co plánuje komise s markingem, tedy že požaduje marking, označování pokynů k prodeji, ale potom nehodlá s tím nic dělat, nějak to využívat, to mi připadá špatné. Když nějaký takový nástroj zavedete, otázka je, komu to nakonec, pro koho to nakonec bude přínosné, nebo jakou předanou hodnotu to přinese. Komise chce poskytovat určité chce zajistit to, aby prodejní místa měla určité informace k dispozici. A v tomto kontextu je důležitá otázka také hraničních hodnot. A když požadujete něco od jednoho místa, musíte to požadovat také od jiného místa. To, co navrhuje komise, podle mého názoru není úplně správné, protože na jedné straně to e, odpovídá normálnímu postupu, ale na druhé straně to přechází e, za rámec a toho, co je nutné. Takže myslím si, že musíme hovořit o tom, jestli eh, něco takového potřebujeme nebo nikoli. Já na to nemám jednoznačný názor, ale myslím si, že je to napínavá otázka, kterou budeme muset řešit. Pokud se máme eh, dohodnout na tom, že zavedeme eh, označování. Potom se musíme dohodnout na tom, k čemu se tyto informace budou využívat, protože mít nějakou eh, informaci k dispozici a nemít eh, jasno v tom, jak se tato informace bude využívat, eh, to je něco, co, myslím, spochybňuje nutnost této informace. Dále hraniční hodnoty, kde by měly být stanoveny tyto hraniční hodnoty. Doposud nemáme k dispozici žádné konkrétní údaje, žádná čísla. Pokud se podíváme eh, na ty přípravné dokumenty od Cesar, eh, vidíme, že zde není dostatek informací, takže je to jako, kdyby jsme se zde snažili stanovit něco a neměli k tomu jasné podklady. Může to vést k tomu, že eh, nakonec budeme mít příliš vysokou hraniční hodnotu a všechno pod tu hodnotu eh, spadne, nebo naopak budeme mít příliš nízkou eh, hraniční hodnotu a to také povede k problémům. Takže hraniční hodnota je zásadní otázka. možná nejdříve bychom mohli stanovit něco předběžně na pět let a poté to přehodnotit. Takže o tom budeme muset ho- hovořit, budeme muset uh, hovořit o tom, jak rozumně stanovit hraniční hodnotu a o tom, zda je tato hraniční hodnota nutná či nikoli. Spravodaj nehovořil o jednom tématu, které mi připadá důležité a to je obchodování v rámci jednoho dne. Uh, nekrytý krátký eh, prodej. Někdy probíhá v rámci jednoho dne, někdy nikoli. Eh, je třeba dohodnout eh, se zde na výjimkách, pokud jde o prodej v rámci jednoho dne. V některých členských státech něco takového povoleno je, v ní jiných nikoli. Pokud jde o CDS, podporuje zpravodaje, samozřejmě musí být nutné, aby zde existovala záruka. Pokud jde o selhání státních dluhopisů, ale eh, samozřejmě státní dluhopisy může mít v rukou eh, pouze někdo, eh, kdo je skutečně nakoupí. Je třeba bránit tomu, aby zde docházelo k přehnaným spekulacím na to, že státy nebudou schopny splácet své dluhy. Myslím si, že to je otázka, která by se také měla řešit v rámci tohoto nařízení. Máme Bazilej 3, která stanovuje celou řadu hodnotných um, opatření a zabývá se otázkou bank, Zabývá se také otázkami, které vyplynuly z posledního summitu. Hovořilo se o možných změnách smlouvy. Včera jsme o tom hovořili také s předsedou Euroskupiny. Já si myslím, že je zde celá řada souvisejících věcí. Dále je potřeba odpovědět si na otázku, jakou roli má mít ESMA ve vztahu k národním úřadům, k vnitrostátním úřadům. O tom musíme hovořit má něco takového smysl, především pokud je, půjde o to, že ESMA bude eh, některé věci zakazovat. Komise navrhla eh, jeden model, zpravodaj říkal, že si může, dokáže představit různé modely. Ačkoliv to neodpovídá tomu, odkud pocházím. Já jsem centralista než federalista, takže si myslím, že bychom měli mít eh, jednotný trh, nikoli fragmentovaný trh. Ale o tom budeme také muset nadále hovořit, o tom, co bude nejmoudřejší. Je zde důležitá otázka, jaké pravomoci by měly mít vnitrostátní úřady a jaké pravomoci by měla mít ESMA, a protože to se bude eh, doplňovat. Záleží na tom, jestli člověk podporuje spíše centralistický přístup, poté bude podporovat pravomoci ESMA, anebo federalistický přístup, poté bude podporovat pravomoci spíše vnitrostátních úřadů. Těchto souvislostí si musíme být vědomi. Celkově jsem vděčný, že zpravodaj eh, předložil ambiciozní časový plán, ale je dobré, že zde, eh, nebude, že zde nedojde k situaci, kdy nás rada předběhne se svým společným stanoviskem ještě předtím, než my budeme schopni se tím zabývat. Já vím, že jsi optimista, eh, kolego, chápu, protože jsi se přidal k socialistům, ale to je jiná otázka. Stalo se v minulosti, že Rada předložila společné stanovisko, ačkoliv my jsme ještě neměli jasno. A já jsem rád, že tentokrát jsme zprávu dostali včas a že budeme moci začátkem příštího roku eh, schválit společné stanovisko, abychom mohli zahájit vyjednávání s radou. Jsem rád, že parlament tak má možnost mít jasný postoj v této důležité otázce. My uděláme jako EPP všechno pro to, abychom dodržovali tento časový rámec, který byl navržen a aby parlament mohl sebevědomě vystupovat vůči radě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Robert, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že po, tomto prvním, po této první výměně názoru bych chtěl poděkovat zpravodajům a stínovému zpravodaji za jejich zprávy a práci. Poté, co jsem si vyslechl, co zde bylo řečeno, můžu říci, že se rozhodně nacházím na stejné vlnové délce jako pan zpravodaj. Markus Ferber také zmiňoval několik zajímavých otázek, zvláště jeho první, první otázka byla velmi důležitá. Týká se to toho, zda reálná ekonomika potřebuje tyto nástroje, o kterých se zde bavíme. Markus se zmiňoval o tom, že se musíme snažit co nejrychleji nalézt společné stanovisko. A to proto, abychom později nebyli překvapeni společným stanoviskem rady. K tomu bych chtěl dodat, že podle mého názoru toto riziko není příliš závažné. Byl bych velice překvapen, pokud by na začátku příštího roku koncej eh, rada měla společné stanovisko. Podle toho, co jsem si vyslechl ze strany pracovních skupin v radě, se pravděpodobně bude jednat o pozdější datum. Proč? z jednoho jedno, jednoduchého důvodu. Bavíme se zde o něčem, eh, kde můžeme hodně ztratit, ale také hodně získat. Finanční krize nám jasně ukázala, že všechny tyto krásné nástroje, všechny tyto techniky prodeje, které máme k dispozici, mohou eh, způsobovat napjaté situace na finančním trhu může docházet k selhání nebo k téměř selhání. Toto bylo jasně zdokumentováno ve zprávě, která byla vydána a týkalo se to téměř selhání Bien Stearns, selhání Lehman Brothers, záchrany dalších finančních institucí a e, souviselo to zvláště s e, prodejem na krátko. Komise ve, své, ve svém posouzení dopadů eh, se zmiňuje o tom, že trh není transparentní. Toto je eufemismus toho, co se ve skutečnosti děje. Komise zaměňuje kozu a zelí. Eh, v její studii se ukazuje, že nekrytý krátký prodej, ať již se týká CDS nebo jiných finančních nástrojů, eh, tedy to by vytvořilo více problémů, než by to vyřešilo. Komise ve svém eh, vysvětlení konkrétně zmiňuje, že požádala eh, několik odborníků ze skupiny ESME, což byla podle komise nezávislá skupina pověřená radou a složená z účastníků trhu. A toto je právě ten problém. Ti, kteří pomohli komisi ve vytváření návrhu směrnice nebo návrhu nařízení, což je tento případ. Já jsem si sehnal tento seznam expertů, kteří jsou údajně nezávislí. Je jich 20 a všichni pocházejí z průmyslového sektoru. Všichni. Není zde ani jeden jediný, který by, který by pocházel z akademické oblasti. Všichni odborníci jsou samozřejmě zástupci biznisu, do kterého také patří. jenom malou odbočku. Chtěl bych eh, poděkovat za iniciativu pana Barniera, za to, že požádal své služby o to, aby v budoucnu využívali také rad jiných, jiných um, subjektů, než těch, kteří zastupují trh nebo jsou aktivní na trhu. V čem spočívá problém? Problém spočívá v tom, že konkrétně CDS eh, souvisí s určitým pojištěním. Toto pojištění je ale poměrně specifické. A to proto, že ti, kteří zde vstupují do závazkových vztahů, nemusí vždy nutně být pokryti, kryti. Ten, kdo si koupí svap, ve skutečnosti nečelí eh, žádnému riziku. CDS ve skutečnosti představují spekulativní záměr a během finanční krize, která proběhla na mezinárodní eh, úrovni, jsme viděli, že v sázce jsou opravdu kolosální sumy. Týkaly se téměř, eh, nebo byly téměř tak vysoké jako HDP celého světa částky, na které byly uzavírány tyto smlouvy, tyto svopy, představovaly desetkrát ztráty, které měly ve skutečnosti pokryt. Takže CDS uměle desetkrát zvýšili reálné riziko, které existovalo před jejich vytvořením. Tím vytvořili přesný opak pojištění. Chtěl bych ukončit svůj příspěvek tím, že se zmíním jedn, o jednom um, autorské, uh, anglickém autorovi. Eh, takže cituji. Nechápu, proč stále povolujeme obchodování uh, s podkladovými aktivy. Nakupování nekrytých CDS znamená, že prodáváte něco, aniž byste to vlastnili. Je to naprosto spekulativní. Nepřináší to žádné sociální či ekonomické přínosy. CDS představují eh, spekulace a argument pro to, aby byly zakázány, eh, je velmi silný. Stejně tak jako zakázat vykoupení bank. Stejně tak jako eh, vy, zakázat vyko, vyloupení bank. Eh, CDS eh, jsou nástrojem, který přináší nespočítatelná rizika. Autor, kterého zde cituji, nepochází z levice. Je to jeden komentátor, který je velice respektovaný a pracuje pro Financial Times. Mohl bych pokračovat v této citaci nebo v citacích tohoto druhu, ale neučiním to. Co se mě týče, myslím si, že je důležité se zamyslet nad nutností eh, této legislativy. Já se domnívám, že je jasné, že některé praktiky na trhu jsou prostě neudržitelné, nemůžeme se za ně postavit. Konkrétně je to například eh, to, co nazýváme naked short selling, tedy eh, krátký prodej na krátko. Neznám žádný jiný ekonomický sektor, kde by bylo možné prodávat něco, co nevlastníte. Pokud bych se podařil prodat eh, auto nebo dům, které nevlastním, pravděpodobně bych skončil ve vězení. Ovšem ve světě financí to vše dělat můžete. A dokonce se dozvídáme, že to vše přispívá k likviditě trhu. Já tomu ale nevěřím. Zvláště během mezinárodní finanční krize, která mimochodem stále ještě neskončila, jsme to zažili. Pokud by neexistovala likvidita, zvýšila by se volatilita trhu a já vám na to řeknu a co. A co by se stalo? Mohla by se zvýšit volatilita, ale možná by to také vedlo k tomu, že někteří ze spekulátorů by potom dávali větší pozor. Děkuji. Thank you. Ole. Děkuji, Ole. Děkuji. Je vždy pěkné poslechnout si Roberta Goebbelse. Někdy se člověk zamýšlí nad tím, jestli jste byl ministrem v Lucemburku nebo tak něco. Když já jsem byl v parlamentu ve Stockholmu, vždycky jsme měli obavy, že naše peníze odcházejí do jiných zemí v Evropě, ale nakonec jsme neměli nic proti tomu, protože jsme věděli, že ekonomika volného trhu musí mít otevřené hranice, že věci proudí ven i dovnitř. A přežili jsme a tvoji kolegové Roberte v sociálně demokratické vládě desetiletí něco takového dělali. A my jsme z liberálního pohledu nemuseli být agresivní, protože měli úplně ten stejný názor. George Soros, tento hrdina v dnešní době, spekuloval proti Velké Británii a Švédsku. Stal se miliardářem porušoval pravidla. Bylo to špatné pro moje zemi, já nemohu hovořit za Velkou Británii, ale bylo to eh, špatné a pro mě, já jsem, my jsme tehdy měli eh, úrokovou sazbu 500%. Strotili eh, jsme sta tisíce pracovních míst, měli jsme obrovské úrokové sazby. Ale to, Roberte, to byl základ pro změnu, pro změnu naší země. A není, když zbytek Evropy má velké problémy kvůli tomu, co se stalo v 90. letech, my jsme není v lepší situaci. Takže je to vždycky špatné ve chvíli, kdy někdo poukazuje na to, jak nezodpovědně se chováte? Já si myslím, že tomu tak není. Nejsem si tím jistý. Je pravda, že bylo mnoho problémů, ale měli bychom se zamyslet také nad tím, co bylo ve zprávě paní Beres. Hlasovali jsme pro velkou většinou. Poukazali jsme na to, že zde není jenom jeden problém. Ale možné v tomto výboru bychom na to mohli někdy poukázat, že je zde určitý konglomerát různých názorů, různých okolností. A politici v Evropě rovněž nesou určitou odpovědnost za to, co se stalo. Pane Konfa, Já si myslím, že nakonec určitě dosáhneme nějakého koncenzu. To bych chtěl říct pro začátek, myslím, že ano. Ale na začátku možná budeme mít určité diskuse, pokud jde o vaše pozměňovací návrhy, ale myslím si, že na závěr dosáhneme koncenzu. Jestli to správně chápu, to, co jste zaznělo, zazněla zde otázka, jestli to potřebujeme. Myslíte, jestli potřebujeme nekryté, nekrytý krátký prodej nebo krátký prodej? Já si myslím, že o tom musí rozhodnout trh. Já jsem tady, abych bránil sociální trh. Kvůli tomu jsem zde v parlamentu, kde bych přijal tvůj argument. Poté eh, by, myslím, naše diskuse byla velice odlišná a velice nudná. Musíš mi dát právo říct si svůj názor. A moje zkušenost z mé země to dokládá. Někdy byste se možná měl zeptat svých demokratických kolegů na to, co se stalo během těch let. A moje otázka je, jestli potřebujeme tuto legislativu. A já si myslím, že to je otázka pro komisi. Je to něco, co od nás požadují občané Evropy? Jak často dostáváte otázku od svých občanů, um, poukazující na to, že chtějí zakázat nekrytý krátký prodej? Každý den. Výborně, tak to gratuluji. Pro mě je situace jiná. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli je to špatné. Je to špatné pro fungující trh? Já si myslím, že ano. Ale nebylo to špatné pro moji zemi. Roberte, když uh, krize byla nejhorší. Některé vlády to nezakázaly, ale Německo to zakázalo a to způsobilo problémy pro jiné země. Ano, způsobilo to problémy pro ostatní země. Způsobilo to problémy především pro malé země a malé trhy. Možná vám je to jedno, ale způsobilo to problémy. A z tohoto důvodu souhlasím s tím, že bychom měli mít určitou harmonizovanou legislativu. S tím souhlasím. Můžeme zvážit různé návrhy, já jsem ochotný poslouchat. Ale pane Gebelsi, paně Káfa a možná i ty, Markusy, musíte přijít s nějakými důkazy. Já jsem se ptal, já jsem žádal o to, abyste přišli s nějakými příklady, že nahý krátký prodej, nekrytý krátký prodej eh, byl špatný. Přineste mi specifické příklady. Ne, ale to, co říkáte, to nebyl nekrytý krátký prodej. Eh, to byl to, že Barney Frank řekl eh, Fanny May, že si něco nemohou dovolit. A tam to začalo. To bylo něco jiného. Takže otázka je, jestli krátký prodej je dobrý pro trh. Já nevím. Ale moje zkušenost a trhy v mé zemi si myslí, že je to dobré. A mohlo by narušit trh, pokud bychom zavedli zákaz. Ale já jsem ochotný poslouchat. A vždycky, když říkáte více transparentnosti, já s tím souhlasím. To je dobré. Více transparentnosti. Můžeme také hovořit o té hraniční hodnotě. Můžeme také hovořit o systému označování a předkládání zpráv nebo informací. Můžeme diskutovat o všech těchto otázkách, ale neměli bychom začít tím, že řekneme, musíme to zakázat. Už končím, paní předsedkyně. Přijďte s nějakými dobrými příklady a Lehman Brothers není dost dobrý příklad. Musíte přijít se specifickými eh, evropskými příklady a Řecko není také dobrým příkladem. Děkuji mnohokrát. To byl skutečně živý vstup. Všechny jste nás potěšil a osvěžil, čili Děkuji mnohokrát. Pro mě je vždy potěšením eh, pokračovat v diskusi mezi Schmidtem a Goebbelsem. Pokusím se hovořit jako hlas rozumu, nevím. Také se mi líbí, že pan Kafen i pan Goebbels se do toho zapojili. Je dobré, že jste spolu spolupracovali. Eh, sice jsme spolu vzájemně nesouhlasili, ale byla to dobrá spolupráce a doufám, že to bude přínosné hlavně do budoucna. Vítám návrh komise, to za prvé, to je jedna z věcí, která vyplnula z naší diskusy, která se týkala EAMFD. E, mělo by se to týkat nejen prodeje na krátko, dělali jsme to také na horizontální bázi. Bylo to v kontextu diskuse o správcích alternativních fondů. Já si myslím, Oli, že je to velice na ptát se na tyto otázky, ptá se na to také trh. Některé otázky, které bych eh, se zeptal já, v první řadě podívejme se na negativní a pozitivní aspekty. Pozitivní aspekty prodej na krátko. Roberte, já si nemyslím, že říká, že prodej na krátko sám o sobě je špatný. Proč by chtěl někdo něco prodávat, co nevlastní? To je ten nekrytý prodej na krátko, protože řada lidí prodávají celou řadu věcí, například farmáři prodávají eh, sklizeň, kterou ještě nevlastní a tak dále. Čili eh, skutečně byste musel eh, zakázat tyto věci, tak potom byste nebyl ve finančním světě. Řada lidí prodává věci, které ještě nevlastní. A ano, poskytuje to likviditu, možná říkáte, že to není dobré, ale vytváří to likviditu. Také to oživuje ekonomiku, a věděli jsme, že když společnosti hodnotí určitá aktiva, když se podíváte na Enron, když se podíváte eh, na eh, další ukazatele Lehman Brothers, tak jsme neidentifikovali určitá aktiva, která byla přehodnocená. To pomáhá snižovat pravděpodobnost vytváření bublin. Takže návrh tohoto nařízení zcela jistě zlepší transparentnost. To schvaluje tento výbor. Regulátoři budou mít zásadní informace a budou moci bojovat proti systémovým rizikům. Celkově se ptám na to, co se ptal Oli. Potřebujeme vůbec toto nařízení a pokud máme takové nařízení, jak zajistíme, aby to nebylo takové nařízení, které bude napasováno na všechno. Pamatuji si, že hned na začátku pan Gozes, eh, když jsme se bavili o AIFMD, hovořil, že to je různé o základního kapitálu, o hedžových fondů a tak dále, čili ty situace jsou oddílné, roz, rozlišné. Čili jsem připraven vyslechnout si eh, argumenty jak pro, tak proti. Jsou tady některé aspekty navrhu nařízení. Je to jednak eh, definice těch nekrytých prodejů na krátko. Někdo chce zrušit tento mechanismus, někdo je podporuje, ale jak eh, definujeme prodej na krátko? Hovoříme o vytváření rezerv. Co ta rezerva znamená? Je to to samé v jednotlivých jurisdikcích, záleží na tom. Tato rezerva naopak uzavírá likviditu, snižuje likviditu, eh, uzavírá určitá aktiva. Musíme si položit tuto otázku. A nebo chceme mít určité uspořádání, jak zpravovat eh, podkladová aktiva. Také je tady jedný, jeden možná nechtěný eh, dopad. Zlepší to skutečně chování, stádové chování ehm, v podstatě někteří lidé, kteří chtějí vydělat peníze, tak ehm, chcete sdílet, eh, dejme tomu, s průzkum s těmi ostatními velkými společnostmi. Také mám určité obavy v případě ESMY. ESMA by měla mít eh, pravomoci v případě přeshraničních sporů, pokud taková situace vznikne. A ne to, co je navrženo zde. Mám celou řadu otázek, které se týkají flagging. Do jaké míry jsou tyto informace důležité? Náklady s tím spojené, to je otázka označování. A dále je to otázka přerušení eh, toho kruhu nebo obvodu doložené kruhu prodeje. Tady je možná dobrý návrh, ale je tady otázka také akcí, kde, se, kde je velký výkyv cen, například když to poklesne o 10%, tak na tuto otázku se musíme také podívat dále. Otázka buy-in, čili náhradní koupě, která je v vzorci T plus 4. Je tady vůbec problém s vypořádáním v Evropě. Chtěl bych ale vidět i důkazy těchto problémů, které řešíme. Co je ještě matoucí možná? Dnes jsme se o tom bavili také v kontextu AIMFD. Vlastně někdy chceme regulovat skutečný podvat. Pokud prodej nakrátko eh, probíhá na základě nějakých eh, planých řečí, tak bychom měli použít jiná nařízení, která již máme a položit si tu otázku, kterou položil Oli, do jaké míry musíme řídit tyto aktivity na trhu a také, jaké to znamená náklady a jestli kvůli tomu náhodou Evropa nebude méně konkurenceschopná. Já si myslím, že bychom měli postupovat s větším klidem, i když je to možná zajímavé a zábavné, měli bychom zcela jistě zvýšit eh, transparentnost, ale neměli bychom opět zatížit eh, přílišnou regulaci. Pan Klíte? Děkuji, paní předsedkyně. Náš stínový zpravodaj Thomas Handel bohužel nemůže dnes zde být, má jiné závazky, z toho důvodu mě požádal, abych za něj přednesl několik poznámek. Nejdříve bych chtěl reagovat na to, co řekl Ole Schmidt. Je pravda, že jeho příspěvek oživil diskusi, to není špatné. Pokud bychom šli všichni stejným směrem, bylo by to nudné. Ale vy jste řekl, že některé tržní procesy vedly ke, ve Švédsku ke společenským změnám. To je jeden aspekt, ale zároveň jste řekl, že bylo více než eh, s 100 tisíc nezaměstnaných, nových nezaměstnaných. A já si myslím, že to je třeba také zohlednit. Co se stalo s těmi lidmi, kteří přišli o pracovní místa? Došlo v rámci krize k tomu, že lidé přišli také o důchodové nároky, na které dlouho šetřili. To všechno souviselo s finančními produkty, o kterých hovoříme a z tohoto důvodu není možné jednoduše říci, že to vyřeší trh a že trh odpoví na otázku, zda tyto produkty jsou nutné nebo nikoli. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud by tomu tak bylo, nehovořili bychom o tom. Vy jste hovořil také o sociálním tržním hospodářství. Často trh není schopen učinit odpovídající rozhodnutí. A z tohoto důvodu je nutné učinit politická rozhodnutí. Je třeba podívat se na to, co má smysl a co nemá smysl. Z našeho pohledu a z mého pohledu učinit předběžná opatření, která zabrání ztrátě pracovního místa, ztrátě důchodových nároků v důsledku krize. To je něco, co musíme udělat. Je třeba, aby lidi na konci svého pracovního života zkrátka nějaké nároky měli, aby nepřišli o všechno. A to je cílem naší práce a v tomto smyslu bych chtěl zdůraznit, že souhlasíme s tím, co říkal pan Kanfa, budeme ho podporovat, budeme s ním spolupracovat. Také to, co řekl Robert, e, to není věcně špatné. E, ve Spolkové republice a to byly také sociální demokraté, kteří vpustili tyto produkty na trh hned na začátku. Ale teď nejde o to, abychom hodnotili minulost, ale spíše, abychom se vyrovnali se současnou situací. Pokud všichni budeme schopni táhnout za jeden provaz, poté to bude vynikající. Chtěl bych poukázat na to, že nekrytý krátký prodej, ale samozřejmě musíme se podívat eh, na to, co s tím udělá paní Merklová. Bude mít příležitost eh, udělat věci jinak, ale často se takové příležitosti nechopí. A dobře, ale eh, zpět nechci hovořit jenom o Německu. Z našeho pohledu nekrytý krátký prodej je čistá spekulace. My v naší politické skupině neuznáváme, že něco takového by mělo smysl, pokud jde o e, pojištění, že by to byla nějaká forma pojištění nebo zajištění. Zároveň e, ten objem je obrovský, e, objem je několika násobek rozpočtu USA. To znamená, že tyto produkty byly na Eh, byly to hlavní, co způsobilo krizi. Já si myslím, že je jasné, že na tomto místě musí zasáhnout regulace, která jasně stanoví, co jde a co nejde. A z tohoto důvodu podporujeme to, co navrhl Pascal Canfin. To jsem chtěl jasně říci a myslím si, že v tomto směru budeme chtít, chtít také konstruktivně se spravodajem spolupracovat. Děkuji za pozornost. Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že vůbec nepochybuji o tom, že eh, díky znalostem Pascala jsme měli možnost využít velice dobré práce, kterou odvedl. Já bych chtěl zdůraznit, že Markus položil velmi dobrou otázku. Díky té můžu začít pomalu odpovídat. Za prvé, v rámci naší politické skupiny mluvíme o sociální tržní ekonomice. A neříkáme to slovo sociální pouze náhodou. Musíme to vzít v úvahu a musíme tedy odpovědět na otázku, jaké je místo financování, jaké jsou eh, finanční instrumenty, které by měly být regulovány. To je zatím velice důležitá otázka. Já si myslím, že se nesmíme, eh, nesmíme ignorovat, eh, jaká byla krize, jaké byly její dopady a hlavně to, že krize ještě neskončila. My se zde můžeme bavit o, bezpe- o zabezpečení pracovních míst, ale nemůžeme považovat krizi za ukončenou. To by nám způsobilo mnohé další problémy. Také bychom eh, mohli být příliš techničtí. Pokud mi dovolíte, chtěl bych vyvolit, vyvodit důsledky eh, toho, o čem bude ve čtvrtek eh, hlasovat parlament. Po 13 měsících vyjednávání a po dvou z těch setkání s lobbysty a zástupci průmyslu jsem došel k závěru, že bychom zde měli mít politické, politickou pozici. Není vůbec důležité věnovat se detailům e, nařízení, pokud nevíme, jaké jsou hlavní cíle, které bychom měli přijmout. Takže co bychom měli dělat? Já si myslím, že v parlamentu, pokud chceme být užiteční, si musíme stanovit 16 cílů a musíme se snažit, aby byly také splněny. Pouze tak může být nařízení úspěšné a může splňovat svůj cíl. Možná, že pana Šmita překvapím, ale já eh, občany, které vidím v různých eh, departmánech v Normandii eh, každý víkend, já se totiž soustředím na tyto dva regiony, tedy Horní a Dolní Normandii, takže já tyto otázky těm občanům kladu. A jsou to běžní občané, jsou to zemědělci, řemeslníci a jiní pracovníci tuto otázku mi kladou. Samozřejmě nevěnují se technickým aspektům krátkého prodeje, ale říkají mi, co děláte na evropské úrovni proto, abyste zabránili příští podobné krizi. Co děláte proto, abyste zabránili toho, že taková situace, která vznikla, bude trvat i nadále? A tuto práci bychom měli vykonávat. Tak, jak řekl pan komisař Michel Barnier, prostřednictvím nařízení jsme stanovili rámec. Nyní ale musíme začít klást jednotlivé cihličky. První z nich je IFM. Za těmito hlavními otázkami totiž stojí mnohé další aspekty. Musíme se soustředit eh, na všechny tyto aspekty. A za těmito otázkami stojí také velké finanční prostředky. Tyto finanční prostředky jsou velice důležité, to si nesmíme skrývat. Samozřejmě, že průmyslová odvětví nesmíme rušit, nesmíme je zničit. Musíme si pouze snažit, aby naše cíle, které si stanovujeme, podpořili fungování ekonomiky a vytváření nových pracovních míst. Já si myslím, že důležité je umět odpovědět na otázku, kterou kladl Markus, tedy z politického ohledu, co potřebujeme, kam až můžeme jít a v takovém případě jsme vykonali naši práci jako e, poslanci. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych učinit pouze jednu poznámku. Hovořili jsme hodně o nekrytém prodeji nakrátko, že jsou to takové spekulace špatné. Přicházím z Lotyšska, kde jsme měli 50 let sovětskou nadvládu, kde se neustále hovořilo ve špatné světle o spekulacích, tak spekulace jsou všude kolem nás. Všechno, všichni, kdo investují do soukromých eh, penzijních investičních fondů, spekulují. Myslí si, že zprávci těchto fondů chytrým způsobem zainvestují. Farmáři ty také neustále spekulují. Například, eh, jaké plodiny zasadit eh, příští rok, ne z hlediska kvality půdy, aby měli správné živiny v půdě, ale budou také uvažovat o cenách jaké ceny budou určité plodiny mít během dvou, tří let. Takže všichni neustále spekulujeme. A myslím si, že diskuse, na kterou bychom se neměli soustředit, eh, je ta, že budeme neustále negativně poukazovat na prodej na krátku, nekrytý prodej na krátku jako takový, že je špatný. Celá řada lidí to navrhla, všichni eh, navrhovali, že bychom se měli zaměřit na systémový problém, pokud nějaký existuje. Co tento nekrytý prodej na krátko dělá na trzích? A pokud zavedeme nějaké nařízení, tak eh, co má takovéto nařízení řešit? Nemělo by řešit pouze ten problém, že to je spekulace. Eh, to bychom potom mohli také zrušit eh, zemědělství, co, které nepřináší žádnou sociální hodnotu. Tyto argumenty mi přijdou skutečně zavádějící. Eh, nějaká aktivita si zaslouží nebo má určitý sociální přínos, některá ne. Měli bychom ale velice vážně zvažovat systémové implikace a skutečně zvážit, zda jsou škodlivé a nebo zda jenom obvinujeme něco, protože jsme politici, protože naši voli, voliči říkají, dělejte něco, udělejte něco s těmi prodejci, nakrátko, zní to příšerně, tak to zrušíme. Já si myslím, že musíme pečlivě zvažovat a nebudu se vydávat ani tou či onou cestou daných argumentů, ale měli bychom zvážit tyto věci, měli bychom odklo, se odklonit od těch eh, emocionálních eh, argumentů, že ten prodej nakrátko sám o sobě je škodlivý a špatný. Děkuji mnohokrát. Já jsem se také napsala na seznam řečníků a potom se obrátíme na komisi předtím, než dáme slovo zpravodaji. Já vítám to, co naznačuje pan zpravodaj, že to bude zvažovat inteligentním způsobem, bude zkoumat eh, fakta, nejlepší praktiky, eh, především tam, kde existují kontrolní mechanismy. Někteří se zmínili o směrnici AIMFD a země, které měly obavy z těch zajišťovacích fondů, země, které měly strach z různého tunelování, tak v podstatě neměly kontrolu nad těmito manažery, nad kontrolou, kdy se ty hedžové fondy dostaly do přímého kontaktu s soukromými investory. V podstatě se tam stanovily dost vysoké prahy pro zveřejňování jména investorů, dále těch eh, rozdílových smluv, eh, ale jsou jiné země, které naopak mají takové kontrolní mechanismy a říkají si, než eh, se do toho pustíme a vyhodíme dítě i z, vaničky s vodou, tak v podstatě je důležité, abychom se zaměřili na procesy, které jsou skutečně škodlivé a které naopak pomáhají trhu. Musíme pamatovat na to, že tyto trhy musí zvládat těžké úkoly. Musíme zabraňovat skutečně chybným věcem, špatným věcem, ale nemůžeme provádět takovou regulaci, abychom eh, někdy zrušil určitou kázeň, protože se nám nelíbí. Někteří lidé na to poukázali, že ten prodej nakrátko je jedním ze způsobů, jak eh, takováto kázeň byla do určité míry spochybněna. Další věc je otázka těch nekrytých eh, CDS státních dluhopisů. Už jsme se o tom eh, bavili na našem výboru v kontextu derivátů. Někteří lidé přijímají je takovéto pojištění. Je to v podstatě v zájmu země a ne samotné obligace. A já si myslím, že si uvědomujete, že jsou tady e, způsoby, jak to zopakovat. Můžete mít například nějaký e, derivátový index, ale myslím si, že by bylo bláhové, pokud si nemyslíte, že by tyto bondy by byly spojené na tyto derivátové indexy podstatě lidé, kteří chtějí mít nejrůznější pojištění, je důležité, že musíme odlišit, co se děje s tímto indexem a co se děje s těmito obligacemi. V podstatě nemůžete nikdy ale uniknout skutečnosti, že pokud trhy obecně si myslí, že tato země nedělá to, co má, tak musí platit víc a lidé musí mít určitý způsob, jak si zajistit eh, nebo pojistit to, co dělají. Čili, když se bavíme, eh, bavíme o těch podložených e, úrocích v případě ED, CDS, tak je to něco odlišného než samotná obligace. A potom vzniká problém, protože potom je velice obtížné rozlišit, co je legitimní, co je ospravedlitelné a co ne. Ale předtím, než se vydáme touto cestou, než navrhneme, abychom zakázali tyto věci, tak musíme odvést mnohem větší práci. Musíme zjistit, jak jsou využívány. Také se hodně hovořilo o tzv. nekrytých CDS. Tady v podstatě nemáme dostatečná čísla, dostatečná množství. Bylo to velice pěkné, populistické, lidé o tom hodně četli v novinách, ale myslím si, že valná většina těchto článků byla k ničemu. Čili teď dáme slovo zástupkyni komise. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo pro mě velkým potěšením vyslechnout si, že komise rozvířela takovou diskusi. Myslím si, že bych měla odpovědět na tři otázky, které zazněly. První otázka, jak to všechno vzniklo. Nebyla to žádná uspěchaná reakce Evropské komise. Ta diskuse začala roku 2008, to všichni víte. Tehdy jsme žádali regulatory, aby přišli se společným řešením, protože eh, byla marže pro regulační arbitráž, také jsme měli určité signály z trhu a zároveň jsme měli eh, regulatory v jiných jurisdikcích, nejen v USA, kteří zaváděli velice drastická opatření. Čili tato diskuse není nová, nicméně eh, posílila, musím souhlasit, souhlasit s tím, co lidé říkali o jaru loňského roku. Ta situace byla velice špatná, nejen v malých zemích, ale i ve větších zemích, protože některá špatná aktiva se rozšířila po celé Evropě, čili to vyvolalo velké nepokoje a některé člen, velké členské státy rychle zareagovaly stěžovali si, čili komise eh, začala uvažovat o vytvoření nařízení a v rámci toho využila informace eh, z výboru eh, Komise pro cené papíry a také jsme využili další zprávy, akademické studie a také jsme vyšli z veřejných konzultací. A to vše proběhlo eh, v průběhu 4-5 měsíců. Čili to jsou věci, které vyplývají z minulosti. Chápu, že to je naléhavá otázka, jsme velice rádi, že tato instituce chce postupovat velice rychle, protože opravdu musíme vyslat jasný signál celému světu, musíme říci, jaký je stav na finančních trzích. Druhá otázka. Potřebujeme toto všechno? Já bych se spíš zeptala, nebo bych odpověděla ano, samozřejmě potřebujeme. Když se podíváte na odborné e, detaily tohoto návrhu, tak jsou tady tři oblasti. Transparentnost, druhá věc je e, bezpečnost a potom otázka krizových e, situací a jak se musí koordinovat. První věc, transparentnost. Transparentnost je víc než nezbytná. Tyto diskuse byly zahájeny s regulátory a tehdy jsme řešili otázku kuřete a vejce, co bylo první. Lidé říkali, nemáme dostatek důkazů o tom, co se děje na našich trzích, nemáme informace z těchto trhů a na druhé straně tam byla určitá neochota jít nad rámec toho všeho, protože tam prostě nebylo dostatek důkazů. Čili museli jsme postoupit, museli jsme poskytnout nástroje pro získání těchto důkazů. Zároveň jsme to nemohli dělat postupně. Mysleli jsme si, že musíme přijít s komplexním návrhem, protože pouze otázka transparentnosti by byla nepostačující. Z toho důvodu jsme vytvořili takzvanou bezpečnostní síť, safety net, a e, také jsme se chtěli vyhnout nekoordinovaným krokům, jednostranným zákazům, čili jsme chtěli posílit e, nejrůznější krizové postupy, otázky restrikcí, zákazů, také zveřejňování informací. To je otázka eh, těch korporátních CDS, čili tam je možnost eh, informovat o těchto CDS a také je tady klíčová úloha ESMA, protože si myslíme, že tento návrh by byl bez podstaty, pokud by ESMA neměla koordinativní úlohu, pokud by neměla možnost, nebo členské státy by neměly možnost eh, postupovat unilaterálně. Není to otázka subsidiarity, koordinace je zapotřebí, protože se nacházíme na vnitřním trhu. V neposlední řadě návrh, zda tento návrh je skutečně vyvážený. Myslím si, že když se podíváme na hlavní opatření, hlavní výzvy, tak ano. Co se týče eh, těch jednotlivých Prahů, jak vidíte, ty Prahy jsou zcela kritické, na to poukazují regulátoři. Myslíme si tedy, že oni jsou ti nejlepší, aby poukázali na ta správná čísla. Pochopitelně, až budeme více důkazů, tak budeme rádi. To e, samé se týká toho denního vykazování, dále otázka podmínek, aby tyto regulace mohly fungovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji a Paskolo vydávám slovo na závěr. Bude to velice rychlé. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se ujmuli slova a zmiňovali některé body, které byly eh, často technické, někdy zase politické nebo filozofické. Já se nebudu celé té diskuzi věnovat dopodrobná, chtěl bych pouze při, eh, přidat jednu věc, na kterou jsem zapomněl ve svém úvodním příspěvku. Týkalo se to definice tvůrců trhu. Toto je také důležitou součástí mého tek- našeho textu musíme se snažit vyhnout tomu, abychom vytvořili příliš širokou definici vytváření trhu a aby nedošlo k tomu, že někteří aktéři potom budou provádět eh, špinavé operace. Mohlo by docházet k tomu, že by eh, nespadali pod určité ustanovení, protože nejsou tvůrci trhu podle definice, zatímco jiní ano. Myslím si, že toto je tedy důležité. Důležité je, aby text poskytoval dobrou definici tohoto konceptu. Dále, co se týče markingu, o tom se také zmiňovaly některé příspěvky, je jasné, že dnes eh, článek komise, který se, věnuje, který se věnuje tomuto tématu, je omezen. Má asi čtyři nebo pět řádků, takže samozřejmě eh, můžeme věci upřesnit. Můžeme říct si, k čemu to bude sloužit, komu eh, to bude zasláno, za jakých podmínek a tak dále. Myslím si tedy, že eh, zde můžeme přidat celou řadu praktických informací. A poslední bod, to se bude týkat pana Šmita. Pokaždé mě překvapí, když vás slyším, jak eh, usilujete o transparentnost. Myslím si, že je to totiž eh, v rozporu s vašimi zásadami. Musíme se ptát, kdo bude mít výhodu z nekrytých krátkých prodejů kdo eh, tak činí a na úkor koho. Jsou to operátoři na krátkou dobu, a eh, probíhá to na úkor těch, kteří obchodují na dlouhou dobu. Já si tedy myslím, že eh, transparentnost je důležitá, ale nesmíme upřednostňovat obchodníky na krátkou dobu. Děkuji. Děkuji. Zvážení návrhu zprávy se bude konat podle mého názoru 13. prosince a lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů bude do 11. ledna. Budeme se tomu potom věnovat 1. února a hlasovat v tomto výboru budeme 7. února. Plenární zasedání potom proběhne někdy potom. Spravodajové <laughs> přikivují, jakože toto je vhodná, vhodné načasování. Já vám děkuji. Nyní se Mm, dostáváme k položce číslo 5. Chtěla bych připomenout, že se konečně dostáváme k ratingovým agenturám. Nyní se budeme zabývat aplikací uplatňováním některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Sayat. Potřebuju pana Eh, Karinč, aby představil eh, svůj dokument, takže jsme u položky číslo 5. Dobře, pokusím se být stručný. Myslím si, že všichni začínáme být poněkud unavení. Pozitivní eh, v této zprávě je to, že máme pouze 13 pozměňovacích návrhů. Já se pokusím se k tomu vyjádřit stručně. Nebudu zmiňovat všechny podrobnosti, ale chtěl bych říci, že si myslím, že pozměňovací návrh 4, 5 a 8 jsou, tyto pozměňovací návrhy jsou velmi podobné. V podstatě říkají, že když členský stát nebo subjekt eh, Evropské unie by měl spolupracovat v souladu s hodnotami Evropské unie. Myslím si, že můžeme lehce vytvořit kompromisní návrh, který pokryje tyto tři aspekty. Pozměňovací návrh 5. Omlouvám se, pozměňovací návrh 7. Ve skutečnosti přeformulovává své původní znění. Ten uh, byl podán panem Bergmanem. Nemyslím si, že to je v rozporu a můžeme to podpořit. Dále pozměňovací návrh 9 žádá Evropskou radu, aby každou, každoročně předkládala parlamentu a komisi zprávu. To si také, myslím, není v rozporu, není to problematické a nyní se dostáváme k návrhům 10, 11, 12 a 13. Ty jsou paralelní návrhy, které pochází od eh, pana Termosa a Balcelse. Týkají se transparentnosti a dalších opatření Navrhuji, aby dodatek 1 zmiňoval mimo rozvahové nástroje by měly být v souladu se všemi ustanoveními. Já necháp, nevím, proč bychom toto neměli podpořit. Mám ale jednu otázku eh, pro pana Lamberce. Ten navrhl nejenom to, ale také další věc, aby společnosti aby společnosti, které dostávají exportní úvěry, zveřejňovaly finanční účty podle jednotlivých zemí. Já toto ale nepodporuji. Myslím si, že ale v ostatních případech můžeme nalézt kompromisní návrh. A také bych doporučil, aby náš výbor podpořil tento návrh. Co se týče ale část, části dvě pozměňovacího návrhu 12, v tomto případě bych váhal. Děkuji. Fine. Um... Okay, um... Dobře. Pan Berman. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, děkuji zpravodajovi za tyto připomínky. Uklidnili mě. Chápu, že je alergický na to, že by trh měl být příliš omezován. A já vím, odkud přichází, že zde jsou určité vzpomínky na Sovětský svaz, ale trh potřebuje svá pravidla a ratingové agentury také potřebují pravidla. Máme velice dobrou dohodu, kterou je třeba implementovat také na ratingové agentury. Jsou zde jasné evropské cíle, které je třeba zohlednit a je třeba dosáhnout transparentnosti. Myslím, že zítra můžeme společně dojít k dohodě. Děkuji. Děkuji, pane Šikluno. Jenom minutka. Souhlasím s tím, co říkal zpravodaj. Budeme schopni dosáhnout kompromisu mezi jednotlivými politickými skupinami. A chtěl bych říci, že v pozměňovacím návrhu 12 eh, pana Lamberce eh, v druhé části bych dodal, že velké společnosti, pouze velké společnosti by měly zveřejňovat eh, finanční rozvahy země po zemi, protože je třeba, abychom přílišně byrokraticky nezatěžovali malé a střední podniky. Filip zde dnes není, ale před schůzí jsem s ním hovořil a plus minus tím souhlasil, že by se mělo změnit to, aby eh, se nezvyšovala byrokracie pro evropské podniky. Já si myslím, že to nejde proti transparentnosti, ale je potřeba, abychom byli flexibilní, abychom eh, toto vztáhli pouze na velmi velké společnosti. Pokud je o pozměňovací návrh číslo 4, předložený Jürgen Klutenem, já bych možná trochu změnil tu použitou, použitou terminologii. Je zde použito v angličtině sloveso shall, to znamená, že mají. Já si myslím, že by bylo lepší říci, že bychom měli zohlednit. Pokud jde o evropské principy a normy, myslím si, že by to bylo mnohem flexibilnější. Neměli bychom totiž omezovat možnost pro evropské podniky, aby exportovali do celého světa. Pokud jde o ostatní pozměňovací návrhy, myslím, že je můžeme plus minus přejmout, takže eh, počítám, že budeme schopni dosáhnout kompromisu rychle. Děkuji. Um, Ještě někdo další? Já si myslím, že eh, to můžeme prodiskutovat na úrovni zpravodajů. Dobře, vypadá to, že ostatní stínoví zpravodajové zde nejsou. Jeden problém byl, že se změnil časový harmonogram, takže možná chtěli přijít později, ale situace je zkrátka taková, jaká je. Chcete něco říct na závěr? Jenom na závěr bych chtěl říct, že se setkáme zítra. Myslím, že zde nejsou žádné problémy. Eh, otázka se týká jenom pozněvacího návrhu pana Lamberce 12, druhá část, jestli budeme mít společný návrh, nebo jestli o tom budeme hlasovat odděleně, ale já se o tom domluvím s kolegy a myslím si, že to nebude problém. Setkáme se zítra. Dobře. 22. listopadu se bude hlasovat v Ekonu. A 1. prosince se bude hlasovat eh, ve zodpovědném výboru, na plenárce se bude hlasovat pravděpodobně v lednu příštího roku. Dalším bodem na pořadu jednání je nařízení ES 1060 2009 o ratingových agenturách. Máme zde zpravodaje pana Kozese. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že mám před sebou velice nadšený celý sál. To vše je ale mojí chybou, protože dnes dopoledne jsem nebyl Eh, nemohl zajistit svůj příspěvek tak, jak jsem měl. Takže já se omlouvám, že jsem se nezúčastnil dnes dopoledne a že jsem přišel až nyní. Každopádně dívám se, zda někdo eh, je přítomen, zda je přítomen nějaký poslanec, <laughs> koho to bude zajímat. Pan Klud. <clears throat> jsem velice rád, že tady je, protože jinak bych byl sám a také jste tady vy, pane předsedo. Takže budu stručný. Chtěl jsem totiž uh, hlasování, které mělo proběhnout dnes, oddělit od, uh, řeš, od diskuze o tomto hm, pozměňovacím návrhu. Já jsem spolupracovala se všemi stínovými zpravodaji a eh, vyčlenili jsme některé důležité body tohoto textu. Uvidíme, zda se na nich shodneme. Chtěl bych připomenout, že vůle zpravodaje, a mluvím zde ve třetí osobě, je taková, aby tento text vznikl co nejdříve. Právě z toho důvodu připomínám, že jsme oddělili otázky o dohledu, které se nachází v textu komise, eh, na kterém jsme pracovali od ostatních otázek, které vznikají v souvislosti s ratingovými agenturami. Jde například o odměňování, eh, oceňování eh, státních dluhopisů, vytváření případně evropské ratingové agentury a tak dále. To vše budeme řešit v souvislosti s právou, se zprávou pana Vince. Body, kterým jsme se zatím věnovali, se týkají přímo implementace e, evropského dohledu. O tom jsme jednali v souvislosti s nařízením z roku 2009. Chtěl bych se tedy stručně věnovat bodům, eh, na kterých se musíme shodnout. Prvním z těchto bodů je způsob využívání systému, díky kterému může agentura, která vznikla v Evropské unii a je zde registrována, potvrzovat ratingy pocházející z jiných zemí. Tato otázka byla velice kontroverzní, lidé, eh, vykládali jsme si je, si je různě a nebylo to vž, Eh, nebylo to vždy úplně jasné. Jednalo se tedy o otázku potvrzování jiných ratingových agentur eh, Jedná se o ratingy vydávané v jiných zemích než země Evropské unie. Považovali jsme za praktické rozdělit eh, to na dvě období. V prvním období agentury, které se nacházejí v Evropské unii, budou hodnotit ratingy vydávané jinými ratingovými agenturami. Většinou se jedná o sesterské uh, ratingové agentury, protože, jak jistě víte, existují tři hlavní agentury na světě. Dále ve druhé fázi po 7. Eh, červnu 2011 nastane taková situace, že ratingy budou vza, vzaty v úvahu pouze v případě, že dané cizí agentury budou eh, splňovat určitá kritéria. V minulosti docházelo někdy ke směšování těchto dvou fází a já si myslím, že to bychom měli vyjasnit. Jedná se tedy o jeden z cílů zde předkládaného pozměňovacího návrhu. Dále články 8a a 8b, eh, tedy informací podávaných agenturami A e, také se to týká strukturovaných finančních nástrojů. Díky těmto nástrojům bychom mohli umožnit agenturám, které nebyly zvoleny, vydat e, nevyžádaný rating. Díky tomu bychom mohli zahájit konkurenci v této oblasti a mohlo by nám to umožnit e, pluralitu ratingů. Takže tento text byl projednán. Jednalo se o tom také ve Spojených státech, ale nebyl příliš výhodný, ne, neměl žádné výsledky. Řekl bych, že agentury, které fungují ve Spojených státech, fungují také v Evropě. Věnujme se tedy tomuto textu, který vydala komise, musíme jej vyhodnotit do 1. Eh, června 2012. Musíme také Eh, vytvořit doložku o revizi do 1. července 2014 a musíme zjistit, zda cíle, které byly stanoveny, byly také splněny. Další bod, který je velmi důležitý, je, jsou pravomoce ESMY. Někteří správně upozorňují na to, že existují ve světě pouze tři, neexistují pouze tři hlavní velké ratingové agentury, ale také další agentury v různých zemích. ESMA by nemohla vykonávat svoji práci, ale ve skutečnosti by to byl přesný opak toho, o co jsme usilovali v roce 2009. Není tedy možné, abychom nepoužívali ESMu a nechali všechny pravomoci jednotlivým orgánům v daných státech, ať už by byly jakékoliv. Já bych tedy v této souvislosti navrhoval, a na tom se asi shodneme, aby ESMA měla možnost předávat e, své pravomoci jednotlivým příslušným orgánům. Pokud eh, dovolíte, Řekl bych, že jeden z důvodů, který blokuje tuto pozici, je to, že příslušné orgány, a to jsem se nedověděl od komise, tedy tyto orgány říkají ano, můžeme mít takové přenesené funkce, ale kolik nás to bude stát. Takže zde existuje problém související s rozdělením zdrojů mezi ESMu a národní orgány. Další důležitý bod, který považujíš ale za vyřešený, je to, kdo bude mít pravomoce stanovovat eh, sankce agenturám, které poruší eh, právní předpisy. Mysleli jsme si, že z právního důvodu komise eh, považovala za důležité, aby právě ona udávala tyto sankce. Je ale logické, aby sankce vydávala také kontrolní, kontrolní úřad. Myslím si, že dnes se globálně zhodneme na tom, že pravomoce ESMY by měly eh, spadat také do, eh, do této problematiky. Také ESMA by měla mít možnost eh, sankcionovat. Dále národní vnitrostátní orgány, které existují, určitě usilují o to, abychom postupovali co nejdříve. Reálné datum by mohlo být 1. leden 2011. To by ale podle mého názoru nebylo realistické. Myslím, že věci do té doby nebudou hotovy. Musíme si stanovit jiné datum, které budeme moci dodržet. Samozřejmě, že v textu také potvrzujeme, že registrace agentur u příslušných orgánů by měly být platné. A Eh, agentury nebudou moci, moci znovu procházet veškerými formalitami. Myslím si tedy, že by bylo vhodné, aby ESMA kontrolovala všechny agentury a učinila tak do 1. července 2014. Úloha ESMY bude posílena tímto způsobem a ESMA bude periodicky ověřovat, zda agentura, která se zaregistrovala, stále ještě splňuje své podmínky, které splňovala v době registrace. Samozřejmě musíme zabránit tomu, aby nějaká agentura byla úžasná v den, kdy se zaregistruje, ale později již nesplňovala eh, všechny podmínky a neměla ty stejné charakteristiky jako na začátku. Takže, pane předsedo, toto jsou různé body, eh, na základě kterých jsme vypracovali naše Eh, pozměňovací návrhy, ty předáme kolegům buď do konce tohoto týdne nebo na začátku příštího týdne a oni se nad tím budou moci zamyslet. Samozřejmě já budu otevřen jakékoliv diskuzi. Eh, hlasování se předpokládá na 2011. a ve Štrasburku se tomu budeme věnovat také v prosinci. Doufám, že jsme definitivně ukončili naši práci a doufám, že právní pravomoce ESMI budou vytvořeny co nejdříve poté, co začne fungovat 1. ledna 2011. Děkuji vám za pozornost. You, Děkuji panu Gozesovi. Chcete k tomu něco říct, pane Klute? Ano, co k tomu ještě mohu říci? Můžeme si zajít na kávu. Já k tomu nemám nic, co bych v tuto chvíli řekl. Já myslím, že už jsme se částečně dohodli a až budou k dispozici kompromisní návrhy, poté můžeme pokračovat dál v rozhovoru. Já v podstatě jenom souhlasím a principiálně s tím, co zde bylo řečeno. Dobře. Takže jestli to správně chápu, vy brzy rozešlete tyto kompromisní pozměňovací návrhy? Je to tak? Dobře. Takže jenom zopakuji ty data. 22. listopadu se bude hlasovat v Ekonu, zatímco na plenárce se bude hlasovat eh, někdy v prosinci. A to je pro dnešek všechno. Další schůze se bude konat 22. listopadu. Poznamenejte si to, prosím, děkuji.